řádným způsobem využili a tímto způsobem zalištili odpovídající přidanou hodnotu pro Dunaj a obyvatelstvo, které v Podunaji žije, 150 milionů. Děkuji, děkuji panu komisaři, tímto končím rozpravu a hlasování o tomto tématu se bude konat ve čtvrtek ve 12 hodin. Next item. Dalším bodem na programu to je prohlášení komise co jsou tedy eh, kmenové eh, buňky z pupečníkové krve a já chci zde přivítat pana komisaře Daliho. Pane komisaři, máte slovo, až budete připraven. President, honorable members. Pane předsedo, dámy a pánové, Eh, vědecký pokrok za poslední desetiletí přispěl k většímu a většímu využívání těchto kmenových eh, buněk v medicíně, což vedlo k pozitivním výsledkům při léčbě pacientů s poruchami krve jako leukemie. Eh, do budoucna hm, tyto buňky možná by mohly být použity pro, pro léčbu dalších hm, zdravotních stavů, jako genetických chorob a také i hm, Mm, ale platí, že je třeba, aby věda prokázala, že eh, toto bude eh, mm, eh, blahodárné Eh, transplantace, včetně buněk, může vést i k přenosu chorob poté. A proto eh, my máme evropský právní rámec, který má zajistit bezpečnost eh, a kvalitu těchto tkání, lidských tkání v celé Unii. Ale musím říct jasně, členské státy sami o sobě rozhodují o tom, kdy a jak eh, používat tyto kmenové buňky. Eh, eh, zde Evropská unie nemá žádnou pravomoc harmonizovat použití těchto buněk. I to se říká v našem dokumentu, že Evropská unie by neměla zasahovat do rozhodnutí, které se týkají používání či naopak nepoužívání jakýchkoliv konkrétních typů lidských buněk. Nicméně, pokud členský stát rozhodne, že bude používat eh, tyto kmenové buňky z pupečníkové krve, tak musí zajistit i eh, kvalitu, bezpečnost, chránit veřejné zdraví a respektovat základní práva. Souhlasím spolu s vámi, že to je důležité právě stanovit i eh, rámec pro poskytování informací pro občany, aby věděli, jaké jsou limitace využívání těchto buněk. Takovéto informace opět ale spadají do kompetence členských států. Evropská komise apeluje na členské státy, aby přijali kroky tímto směrem a některé již zareagovaly. Ujišťuji vás, že komise pravidelně monitoruje implementaci směrnice o e, lidských tkáních a buňcích, také i přijala sdělení o aplikaci směrnice. E, to jsme e, předložili parlamentu v lednu minulého roku. Děkuji, děkuji pane komisaři. A nyní máme zde řečníky za politické skupiny. Jako první je pan Líze, který bude hovořit za EPP. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Je, je, jsem velice rád, že v tuto pozdní hodinu jste si vyhradil čas na to, abyste s námi prodiskutoval toto důležité téma. Milé kolegyně, Eh, výzkum na kmenových buňkách eh, skýtá skvělé šance pro pacienty, kterým nyní zatím nemůžeme nic nabídnout. Samozřejmě jsme pouze v oblasti základního výzkumu, ještě je to nejisté, ale máme již více než 70 eh, nemocí, které můžeme určitým způsobem jak si ošetřovat pomocí těchto kmenových buněk z pupičníkové krve. Tyto buňky z pupečníkové krve se používají v současné době zejména pro alogenní transplantace. Znamená to tedy, že je možné použít pupečníkovou krv, krev a pomoci dětem, které si sami um, jak si neuložili svou vlastní krev, například při leukonomii, ale máme zde i uh, jakési začátky terapie kde dárce jaksi tedy je ošetřen sám a to již v omezené míře existuje. Proto si myslím, že politika Eh, by měla podporovat veřejné banky pro pupečníkovou krev. My to samozřejmě nemůžeme předepisovat, ale měli bychom to podpořit. A měli bychom eh, se zaměřit ale i na autologní ošetřování a neměli bychom to zakazovat. To by měli rozhodovat sami rodiče a eh, státní politika by měla informovat o šancích a rizicích takovéhoto typu ošetření. Potřebujeme jasné standardy, které by zajištěly kvalitu a bezpečnost a že třeba bychom zde je třeba být na pozoru, aby nebylo nabízeno nic, co by vedlo k tomu, že potom buňky pokud jsou zapotřebí, by již nebyly použitelné, protože by nebyly dodrženy eh, standardy kvality a bezpečnosti. Potřebujeme samozřejmě i oblast výzkumu a potřebujeme eh, se postarat o to, aby rodiče měli šanci se rozhodnout v tom smyslu, že si nezahodí pupečníkovou krev, protože ta by mohla být velice hodnotná pro budoucnost jejich, ale hlavně pro budoucnost jejich dětí. Za to bychom se v rámci našich kompetencí měli zasazovat. Děkuji. Děkuji panu Lízemu a nyní má slovo paní Rýs za liberály a demokraty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Já chci poděkovat kolegům, spoluautorům a především Petrovi Lízemu, který právě hovořil, panu Petrlemu také za tuto velice šťastnou iniciativu. Eh, samozřejmě zde toto všechno umožňuje eh, velký pokrok, který eh, vidíme za posledních 20 let, eh, kdy se mm, běžně provádí tato transplantace, používá se to při léčbě 80 typů chorob, především rakoviny, rakoviny, rakoviny prsu, rakovinu mozku, potom některých autoimunních chorob a ten seznam se protahuje. Ale i přesto všechno, 20% pouze mm, mm, těchto, ale těchto buněk se uchovává na našem území a zde existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Je to třeba 7 tisíc ve Francii, 5 tisíc v, v Belgii a my tedy apelujeme na komisi, aby eh, samozřejmě spolu eh, se, eh, ve spolupráci s členskými státy, aby prováděli informační kampaň u budoucích rodičů a protože hm, ten, toto dárcovství je nutností nyní. Je třeba dobře dobře informovat nastávající maminky, že vlastně dají takto život dvakrát. To je zásadní, eh, kromě tedy jednotné transpozice směrnice z roku 2004 o kvalitě eh, tkání a buněk, to je předmětem naší druhé otázky. Je tedy zásadní, aby Evropa apelovala na členské státy, aby zjednodušili postupy a systémy akreditací eh, těch tedy eh, porodnic, protože velice málo eh, zatím těch buněk se vlastně kvalifikuje a uchovává. Nemůžeme tolerovat, že teď ta kontroverzní diskuze ohledně použití a účelu stály tedy přes soukromé banky nebo veřejnoprávní banky. Já si myslím, že to je diskuze pro e, jiné fórum, to je něco jiného. Pan profesor Ligban ten celou svoji kariéru věnoval tomuto výzkumu a teď e, vyslal tedy apel, aby členské státy jednaly tímto směrem. Děkuji, děkuji a paní Auken za zelené. Øh, er děkuji. Samozřejmě jsem stejného názoru, a totiž, že ty, je třeba vybudovat tyto banky pupečníkové krve. A myslím si, že bychom k tomu neměli přistupovat tak, jako by se jednalo o transplantaci ve vlastním slova smyslu. Toto není to nejdůležitější. Důležité je, abychom měli bezpečnostní opatření, o kterých hovořil mezi jinými pan Líze. Například dnes ještě přesně nevíme, jaké možnosti eh, vyplynou z výzkumu a proto je důležité, abychom měli tyto veřejné přístupné banky. Je třeba, aby takovýchto aby těch banek mohli využít e, všichni, aby to bylo možné využít pro různý typ ošetření. Důležité je rovněž podkázat, protože samozřejmě v této oblasti skrývají i jisté léčky. Například jsou zde snahy, jak si přinutit e, rodiče, aby jak si zaplatili za jistotu svých dětí, jistou bezpečnost. Od rodičů se požadují jisté finanční částky a teprve v tom případě se uchovává pupečníková krev. Ale ve skutečnosti je to tak, že velice zřídka dochází případům, kdy je třeba tedy vlastní dítě léčit pomocí této krve. Já si myslím, že je třeba se soustředit na základní výzkum a všeobecnou léčbu a Mám občas trochu pocit, že zde dochází ke klamání rodičů, které eh, mají pocit, že když neodeberou tuto krv, tak neinvestují odpovědajícím způsobem do bezpečnosti svého dítěte. Jistě je třeba to podporovat, je škoda, kdyby tento materiál mizel, protože se o tom nehovoří. Děkuji ani nyní Marisa Matias Zague. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych rovněž ráda řekla, že si myslím, že tato otázka je velice důležitá, ale že, není, že je důležité, abychom se neklamali, totiž abychom rodičům neslibovali něco, co tak není. Já si myslím, že eh, ty informace, které se dávají ohledně půlpečníkové krve, jsou jaksi klamavé a my dobře víme, že Eh, to využívání buněk není příliš velké a že možnost, jak léčit eh, ty nemoci, také nejsou eh, v současné době tedy dořešené, i když to v tobě skřívá velké možnosti. Dobře, vidíme, že zde existuje spousta bank, soukromých bank, které říkají rodičům, že možná by se tam uložili tedy kmenové buňky a že jim slibují, že potom v budoucnu budou schopni léčit dítě, ale ona, ta pravděpodobnost, že k tomu dojde, je velice nízká. Jak dobře vnímá tyto falešné sliby, které podniky tedy dávají eh, rodičům. Ono je to velice drahé, například v Portugalsku to stojí tři minimální platy. Takže řešení spočívá v tom, abychom vytvořili veřejné banky pro pupečníkovou krev, které by mohly zaručit rovný přístup k takovéto věci a účinnou eh, lékařskou léčbu, která by byla rovná pro všechny a ne, že se eh, tyto kmenové buňky budou používat jaké, jako si zboží pro obchod, který je sice velice výhodný, ale není pro všechny. Protože zde by se mělo jednat o něco, k čemu by měli rovný přístup všichni. Proto si myslím, že toto bychom měli učinit ve jménu rovnosti. Děkuji. Gospod Petrle is next. Děkuji vám a následuje pan Petrle. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, opravdu vítám to, že věnujete pozornost tomuto tématu. A podle mého názoru, to, co tady děláme, nás přiblizu, přibližuje občanům. Já jsem byl zpravodajem ve věci eh, registrace vozů eh, k poháněných na vodík. Ale toto téma si zaslouží stejně tak velkou pozornost. Vy jste učinil velmi pozitivní dojem, když jsme hovořili o tomto tématu. Je to něco, na čem záleží nejen rodičům, ale i mnoha dalším lidem. Je důležité, že říkáte, že komise by měla povzbuzovat členské státy v tom, aby přijímali opatření v této oblasti. A to, co teď vnímáme jako do určité míry nepoužitelný odpadový materiál, by se mohl stát zdrojem Eh, za zdraví, zachránění zdraví pro druhé. Měli bychom každopádně podporovat a podněcovat rodiče, informovat a měli bychom jim dokázat, že jsme na jejich straně. Chvála lepo, gospod Petele. Děkuji, pane Petele. A nyní catch the eye. A pan Kancián má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já si myslím, že toto téma, i když tak eh, v pozdní hodinu, je téma důležité které, je to téma, které, o kterém je třeba hovořit, protože léčebné využití eh, těchto kmenových buněk z popečníkové krve, to je něco, co je třeba podporovat i v našich osvětových eh, kampaních, abychom eh, i podporovali dárcovství těchto buněk. A tyto informační kampaně musí probíhat na všech úrovních, i evropské úrovni. Vy jste řekl předtím, že to není v kompetenci Evropské unii, ale transpozice směrnice 23 z roku 2004 eh, mm, tam vlastně se definují normy eh, kvality a bezpečnosti, které se týkají dárcovství a eh, uchovávání buněk. A cílem je tedy aplikovat koherentní aplikaci eh, národních předpisů v různých členských státech, tak aby všichni pacienti a všichni rodiče v Evropě měli stejná práva a i hm, podlehali stejným normám eh, je eh, uchovávání hm, těchto buněk by mělo probíhat v veřejných bankách, tak aby všichni pacienti ti měli k tomu přístup, ti, kteří to skutečně potřebují, aby všichni měli stejná práva. Děkuji. Pan Kelly jako další. Tak Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. V uplynulých volbách v Irsku byl proveden výzkum na velmi kontroverzní téma. A teď se vůbec nezmiňuje, nezmiňuje lékařské záležitosti, protože tentokrát se všichni zajímají o ekonomiku a plus došlo k pokroku e, lékařské vědy a máme štěstí, že dochází k tomuto výzkumu v různých institucích v Evropské unii i mezi lidmi v praxi. To je velký příklad pokroku a skýtá to potenciál řešit 70 vylečit 70 až 80 chorob. To je něco, co bychom měli podpořit. Je důležité, aby tento výzkum byl zpřístupněn samozřejmě v rámci určitých etických limitů. Jak jste vy sám řekl, hodně z toho bude záviset na samotných členských státech z hlediska aplikace a z hlediska následné činnosti. Děkuji vám. Já vám také děkuji. A nyní má slovo paní Sinclair. Děkuji vám. Jak již řekli mnozí kolegové, toto je nesmírně významná rozprava. A je to téma, která si zaslouží být diskutována nejenom v to, této sněmovně a v celé Evropské unii, ale v co nejširším kontextu. A já eh, sama se tak trošku eh, rozhoduje kolísá mezi svojí katolickou výchovou a těmi různými moderními a pokrokovými aspekty a tím, co to skýtá. Ale to, co jste řekl, pane komisaři, je naprostá pravda. Mělo by to být ponecháno v rukou členských států. Ty některé rozdíly mezi členskými státy by měly být respektovány a nemělo by to být vzato z rukou členských států. Děkuji. Děkuji, paní Sinclair. Eh, Děkuji. vám, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit eh, k otázce odběru a skladování pupečníkové krve, která je dobrým zdrojem kmenových buněk. Odběrem této krve u novorozenců, která se dříve vyhazovala spolu s placentou, můžeme bezbolestně pro matku a i pro dítě získat významný zdroj nediferencovaných kmenových buněk, jež se dají kdykoliv v budoucnu modulovat a využít pro léčbu rakoviny, eh, leukémie a 70 dalších, eh, dalších chorob. Proto se chci zeptat, proč se odebírá pouze jedno procento kmenových buněk při porodu. Chci eh, vyjádřit souhlas s panem komisařem, který řekl, že především členské státy by si toto měly upravovat a i komise by tomu mohla pomoci spolu s členskými státy, by mohla zlepšit poskytování informací rodičům ve světle pokroků terapie a regenerativní medicíny. A to hovořím i jako bývalý zpravodaj pro směrnici o pokrokových léčebných metodách. Děkuji vám. Já vám také děkuji. A jako poslední bude pan Crowley. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři za příspěvek do diskuze, ale eh, ty obavy, které slyšíme, je, že asi to znamená, že jediné řešení budou národní re- registry a které se budou používat právě pro uchovávání těchto buněk pro budoucí následné použití. Tím by se vyřešily některé problémy, o kterých hovořili kolegové, kteří hovořili třeba o nákladech na uchovávání. My již máme ale takové systémy těch národních, tedy bank pro krev, a takže to bychom mohli využít a překonat takto některé ty potíže jako i další kolegové, já si myslím, že tady se skýtá velký potenciál využití eh, těchto eh, buněk pro eh, léčbu nemocí, ale opatrně musíme přistupovat k tomu, abychom nedávali falešné naděje lidem, mm, protože zde jsou jiné ještě možnosti jako biotechnologie a podobně. A my musíme ale jasně vědecky to prokázat, musíme mít řádný vědecký výzkum, který nám zajistí, že ty mm, výsledky, které zde zde ohlašujeme, že budou reálné. Děkuji, pane Krauli, a nyní má slovo pan komisař Dali, aby schrnul diskuzi. Well, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Není pochyb o tom, že lidé jsou si vědomi pokroku, který byl dosažen při uplatňování kmenových buněk za terapeutickými účely. Je potřeba to nadále podporovat. A to, na co pouká, jste poukázali, to je jednak informace a jednak ukládání buněk. Pokud jde o informování, tak je důležité, a všichni se na tom shodneme, zajistit přesné a objektivní informace rodičům a veřejnosti o výhodách i omezeních využívání kmenových buněk obecně a těchto kmenových eh, buněk z pupečníkové krve konkrétně. Toto je v oblasti pravomoci členských států a pokud je to o toto informování, tak eh, se liší přístupy, ale členské státy již rozvíjejí informační kampaně a další informační činnosti. Komise povzbuzuje členské státy v těchto krocích. Pokud jde o skladování, ukládání, tak víme, že některé soukromé firmy již nabízí rodičům možnost ukládání kmenových buněk. Ovšem několik členských států vytvořilo veřejné eh, banky kmen, kmenových buněk, založených také na altruistickém dárcovství. A eh, tento eh, nástroj by se měl vztahovat na veškeré oblasti, ať už jsou veřejné nebo soukromé, samozřejmě s principem anonymity a dárcovství. V roce 2004 Evropská etická skupina doporučila veřejné ukládání, aby se zajistil solidární přístup pro všechny pacienty, kteří si to zaslouží, kteří to potřebují. Děkuji. A tím končí tato rozprava. A ještě nám zbývá jeden bod na pořadu jednání, a to jsou jednominutové projevy podle pravidla 150.